So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt... Dámy a pánové, začínáme hlasovat. A to bude zpráva paní kolegyně Tain, protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie. Slovo dávám paní zpravodajce Tain. Vážení kolegové, eh, budeme hlasovat o dvou technických zprávách týkajících se Evropského soudního dvora a já bych eh, si dovolila říci budem toto. Evropský parlament trvá na tom, že zvýšení zvýšení eh, počtu soudců soudního dvora, tak jak to rada rozhodla, eh, skotalo na tom, že členské země se nedohodly, ze kterých zemí tito dodateční soudci mají pocházet, ačkoliv návrhy byly předloženy. Je to z technického hlediska naprostá výjimka, a sice v tom, že dnes můžeme dát aspoň částečně absolutorium soudnímu dvoru, můžeme hlasovat o příslušném návrhu a e, pouze tady o první části, přičemž druhá část zůstane nedořešena a doufáme, že bude uzavřena do léta 2013. A já jménem občanů, členských e, zemí a podniků nyní žádám, aby se zde přestali hrát mocenské hrátky a aby se s respektem přistupovalo k tomuto úkolu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Tajnu. Toto hlasování bude hlasováním po jménech. Zahajuji toto hlasování. Haben Sie Ihre Karte, Herr Posselt? Pane Posselte, máte již svou kartu? Prosím, hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Uzavírám toto hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k další části zprávy paní Tain a to bude eh, přechodní soudci. Eh, Zahajuji hlasování o této zprávě. Hlasovali všichni, prosím. Je tomu tak, takže končím hlasování. I tato zpráva je přijata. Nyní se dostáváme ke zprávě pana Ferna o finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Nejdříve blok číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Der Block 2 ist somit hin. Tím pádem odpadá blok číslo 2 a teď budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď návrh legislativního usnesení budeme hlasovat podle jmen. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. A já blahopřeji paní zpravodajce, tedy paní Tajn, ale i panu Fermovi. A teď se dostáváme ke zprávě paní Balcany. Je to návrh opravného rozpočtu číslo 3. Budeme hlasovat nejprve o celém eh, textu unblock 1 až 7, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní legislativní usnesení, budeme hlasovat podle jmen. Můžete hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k další zprávě týkající se politiky EU na západním břehu Jordánu a východním Jeruzalémě. Nejprve budeme hlasovat o návrhu frakce ECR kdo uh, souhlasí, prosím zvedněte ruku. Je to B70296. Kde proti? Drželi se? Zamítnuto. A teď se dostáváme k, ke všem návrhům usnesení zbývají uh, eh, frakcí. Uh, kdo je? Okamžik, omlouvá se pan předseda. Nejprve musíme hlasovat ještě odděleně o návrhu číslo 12, první část, původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, eh, první část tedy přijata, druhá část proti, necháme to ověřit elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o odstavci o pozměnacím návrhu číslo 1 EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu slušení společného usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme přeskoumat elektronicky, takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. a tento návrh byl přijat. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji. To bylo naše poslední plenární zasedání před prázdninami. Všem přeji eh, příjemnou dovolenou a eh, hezký odpočinek. Okay.